Colleghe e colleghi, prendete posto. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, usaďte se. Včerejší včeré texty už jsou k dispozici. A také zápis ze včerejšího jednání. Zápis je přijat. Přihlásil se kolega Duran, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, já jsem vás chtěla upozornit na skutečnost, že na vašich stolcích najdete tuto složku, která se cena, týká takzvané ceny lux to je cena za film, který budete udělovat. Chtěla bych vám připomenout, že můžete hlasovat, lépe řečeno musíte hlasovat, abyste si vybrali jeden ze tří filmů, které mezi sebou soutěží. V té složce máte také program ohledně filmů, které jsou navrženy. Máte tam také DVDčko eh, filmu, který vyhrál roku 2007 a byl přeložen do 27 jazyků, lépe řečeno do 23 plus 7. Chceme, aby všichni v Evropské unii mohli shlédnout tento film, takže za prvé buďte tak laskaví a jděte se podívat na tento film Běžte se prosím podívat na tyto uvedené filmy, hlasujte. A hlasovat je velice jednoduché. Máte tam popsaný postup. Můžete hlasovat přes internet a můžete také vidět ten film na kanálu 77. Je to velmi jednoduché. Podívejte se na tyto filmy, jsou to krásné díla ohledně evropských hodnot. Měli byste si vybrat z těchto tří eh, filmů tak aby parlament eh, hlasoval jednoznačně, abychom byli početní. Je to krásná iniciativa, je to iniciativa občanská, která chce podporovat evropské hodnoty, občanské hodnoty. Máte ještě jeden týden k dispozici. Spolehám se na vás a děkuji předsedkyni výboru kultury paní Doris Pak, která se velice angažovala Obě vás prosíme, abyste volili v hojném počtu. Děkuji. Děkuji paní Durand. A do víkendu tady máme před sebou domácí úkoly, ale samozřejmě, že si je všechny splníme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A nyní pořadu jednání. Na pořadu jednání máme hlasování o zprávě Fajon o seznamu třetích zemí jejichž státní příslušníci musí či nemusí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum.